No, vamos a tener debate. Děkuji, tady nebude diskuse. O tomto tématu hovoříme neustále a děkuji mnohokrát za odpověď zástupkyně komisi. A teď zareagujeme na to, co si přáli zelení a sice abychom diskutovali o aktuální situaci v Turecku, protože eh, v listopadu budou další volby v Turecku eh, ve velice zostřené situaci. Víme, že v Suruku bomba zabila 33 osob, eh, atentát se připisuje Daeši a v létě se zvýšily aktivity PKK což zase mělo za eh, následek vojenskou odpovědnost vlády. V této době tady máme tedy napjatou situaci, je tady celá řada lidí, která tvrdí, eh, že se přičení ke kurdským stranám, když se podíváme na Eh, sídlo HDP a deník Huriet na to byl také podnikut v posledních dnech atentát. Nejprve má slovo s Javier Pérez, který je z SVČ a potom kolega z generálního ředitelství. Nejprve na pět minut a pan Charionino, prosím. A, eh, pardon, špatně mě informovali eh, Čili nejprve bude diskuse a tito dva pánové zareagují, takže můžete žádat o slovo. Eh, paní Piry? Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Pane eh, předsedo, děkuji také za zelené, za to, že jste eh, tenhle bod přidal na pořad jednání, na naši žádost. Já si myslím, že to je velmi důležité. Jak už říkal pan předseda, vidíme jako si spirálu násilí, kdy už to nikdo nemá pod kontrolou. To nám dělá obrovské starosti, protože na jedné straně vnímáme eh, eh, útoky ze strany PKK, 16 eh, vojáků zemřelo za jeden týden, 15 policistů. Potom samozřejmě také máme jakousi reakci ze strany vlády, situace v čísle nám dělá obrovské starosti. Tohle je kurdské město, město, které má asi 120 tisíc obyvatel. Mm, tam došlo k úplnému zákazu vycházení jakoby tam eh, tedy jakési blokádě, kdy eh, to vypadalo jakési kolektivní potrestání. To už tedy skončilo, ten zákaz vycházení, přesto eh, ta situace je velmi složitá. My jsme zaznamenali jakési ohlasy toho i v Rotterdamu, v Amsterdamu, v dalších evropských městech, takže napětí narůstá mezi Kurdy a Turky i v evropských státech, zejména třeba v Německu a v dalších zemích. Takže teď je samozřejmě velmi důležité eh, to, že všechny politické strany se obrátily na eh, lidi v tom smyslu, že je potřeba ukončit to násilí. My vnímáme ty útoky proti politickým stranám, zejména tedy kurdské straně HDP, která se stala eh, obětí Eh, tam snad 300 jejich eh, kanceláří, na ně bylo zautočeno za minulý týden, to nám opravdu dělá obrovské starosti. Už jsme postoupili tak daleko v tom mílovém procesu a teď z ničeho nic v posledních šesti měsících vidíme, že všechny ty dobré věci, všechny ten pokrok, kterého jsme dosáhli, se najednou jaksi propadá do neznáma. Eh, potom také útoky na Hürriyet eh, Trajsiven, ale také eh, provládní deník Sava, Potom také máme zahraniční novináře, zejména tedy v kurdské oblasti, pro ně je úplně nemožné už podávat zpravodajství o tom, co se děje. Teď se blíží volby a já si myslím, že je obrovsky důležité, aby svoboda slova, svoboda tisku byla podpořena. A ještě jedna věc k migraci, sice už jsme si to vyslechli, ale tohle to je tedy obrovsky důležité téma, které eh, nyní eh, máme eh, jako první na paměti, když třeba hovoříme o Turecku. Řada kolegů to tak má, prostě když hovoříme o Turecku, hned nám vyvstane na paměti téma uprchlíků. Oni v Turecku mají asi 2 miliony syrských uprchlíků ale máme přeci řadu, celou řadu důvodů pro to, abychom spolu eh, o tom diskutovali. Například máme diskutovat o problémech s pašováním lidí, jak také můžeme pomoci Turkům více v tom, aby eh, vyhlídky těm dvěma milionům uprchlíkům, které tam mají. Nemůžeme pouze bojovat proti pašování, nemůžeme pouze Turecku říkat, jak pomůžete vy nám. Ta otázka by měla být nastolena, jak můžeme, můžeme pomoci my vám. A já se tedy velmi těším také na nadcházející dobré eh, myšlenky také z eh, IES. Eh, myslím si, že je škoda, že nejsou nějaké návrhy k nějakému konkrétnímu evropsko-tureckému dialogu o migraci. A ještě pro mm, náš výbor, pane předsedo, je velmi důležité, abychom předložili výboru návrh, já vím, že teďka v Tyrusku mají tedy dočasnou vládu, ale přece jenom by bylo dobré pozvat si sem ministry pro Evropu a zahraniční věci, eh, tak abychom s nimi mohli se pobavit o tom, co se děje v zemi. Děkuji mnohokrát. Já bych se také rád na něco zeptal potom v návaznosti a teď má slovo pan Zarambanský. It sounds like Jambasky. To zní jako Jambasky. Tak to budu asi já на, на зелените, безспорно видимо е, че турското правителство. Právě jsme si tady vyslechli zástupkyně zelených a určitě není pochyb o tom, že turecká vláda bojuje proti při nejmenším 20% e, turecké, tureckého obyvatelstva. Víme, že situace v Syrii a v severním Izra- eh, Iráku je velmi těžká, takže svým způsobem by se dalo to vnímat tak, že existuje určité propojení mezi Tureckem a islámským státem. Turecko bojuje proti některým svým vlastním občanům, tak aby měli eh, lepší pozici v místech, kde jsou kurdové právě s výhledem na další volby, volby v níž Erdogan chce získat většinu. Já jsem Bulhar. Já vidím, jak Turecko organizuje pašování migrantů, aby přišli sem k nám. A všichni, kdo sledují tahle témata eh, trošku eh, zblízka, to prostě musí vědět. Eh, proto je velmi důležité zaměřit se na postoj Evropské unie a Evropské komise. Měli bychom nazývat věci pravými jmény a nezavírit oči před těmi obrovskými eh, skutečnými problémy. To je tragédie. Děkuji. Děkuji. Paní Zomer má slovo, prosím. Děkuji. Už tady leco zaznělo. Myslím si, že bychom také měli popřemýšlet o roli, kterou hraje prezident Erdogan. E, podle turecké ústavy má pouze reprezentativní funkci, ale je jediný, který hovoří ve jméno vlády, když se podíváme na zprávy. E, když on oficiálně hroží PKK, ale vždycky e, je tam jaksi také obsaženo, že má v úmyslu zničit Kurdy i HDP a vždyť se podíme na HDP. HDP už není schopná provádět kampaně pro volby, které se budou konat 1. listopadu. Člověk má dojem, že v Turecku eh, byla zahájena vlna násilí s účastí eh, prozatímní vlády, přechodné vlády tedy, aby se ovlivnily nastávající volby bych to tak řekla opatrně. A to je na povážení. Domnívám se, že ta myšlenka pozvat ministra Evropského za velice dobrou otázka je, zda bude ochoten odpovídat na naše otázky. Mohli bychom také pozvat velvyslance a styděl a slyšeli bychom to tež. Další bod, o kterém bych se chtěla zmínit, je tato neuvěřitelná uprchlická vlna, eh, která se valí do Evropy. A kladu si otázku, odkud tito lidé najednou všichni přicházejí a jsou tady domněnky, že eh, také přicházejí z Turecka. Eh, takže si kladu dotázku, co je s readmisní dohodou. Člověk má prostě dojem a šíří se takové zprávy, že Turecko posílá uprchlíky na cestu, e, ty dva miliony uprchlíků z toho kempu, který je na hranici se Sýrií. Já nevím, jestli je to pravda, ale e, od někud se musí vzít ta masa těch lidí, které se najednou dali do pohybu. A o tom bych se tedy ráda dozvěděla také něco víc od zástupce turecké vlády. E, já bych ráda řekla, že je jasné, že musíme pomoci lidem, že musíme také podpořit Turecko e, v této otázce pomoci uprchlíku, ale nesmí se to dít jaksi pod rukou. Musí to být prováděno řádně. Děkuji, pan Haji Giorgio. Ε, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που έχουν πει ότι χωρί την παρουσία ενό εκπροσώπου της Kolegové, mají pravdu ti kolegové, kteří řekli, že bez zástupce vlády z Turecka eh, naše diskuse má sníženou hodnotu. Jistě by, by mělo smysl, kdyby sem přišel nějaký minister z Turecka, abychom se uh, mohli od příslušného funkcionáře něco dovědět. Země se nachází na pokraji chaosu. Evropská unie nepředvídala tento vývoj nejenom v Turecku, ale v celém regionu. Evropská unie by si bývala nepomyslela, že všechny tyto války tato tsun, vyvolají tuto tsunami úprchlíků. A když se dnes podíváme na arabské jaro, tak to je přeci směšné. Tehdy jsme všichni hovořili o tom, i když někteří již varovali, že přijde také arabská zima velice rychle. A už tenkrát bylo vidět, co se dělo nebo co se v tomto regionu stane. Ovšem teď je tomu tak, že řešení kurdské otázky naprosto stroskotalo. A já jako zástupce z Kypru to sleduji se vzrůstající svými obavami na to, co se děje v Turecku. Vždyť nás se to bezprostředně týká. Ale i kurdská otázka sama o sobě eh, by nás měla znepokojovat. Mnozí z nás říkají samozřejmě, že prezident Erdogan eh, i když se mu to nepodařilo, tak přece jenom umožnil, aby došlo k určité úpravě této otázky a aby se zas učinila přítrž vraždění a tak dále, ale nakonec se tak nestalo a tím se zvyšuje nejistota pro občany a občanky a vede to k dopadu na volby, potom na výsledky voleb. A kromě toho, eh, se zvýšilo nacionální ego v takové země, zemi, jako je Turecko, to znamená, že radikální strany získávají stále více hlasů a celá situace se stále více destabilizuje. Podle mě je to tak, že Erdogan a mnoho jiných kolegů si to taky myslí, že Erdogan nedělá nic proti vývoji. Tady má Evropská unie důležitou roli, která by měla být více aktivní. Děkuji mnohokrát. A nyní další kolega. Gracias. Kolegyně. Would like just to start off with what, uh, Chtěla bych navázat na to, co říkala paní Katypiry a i paní Samary, já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tady eh, pozvali třeba i pro zatímního ministra zahraničních věcí na eh, tedy zasedání pro zahraniční věci a, a možná by bylo dobré mít i rozpravu o Turecka na plenárním zasedání a možná, že eh, i po tom setkání s tím ministrem tureckým by bylo dobré mít, to, mít ho i na plenárním zasedání, takže bez ohledu na to, že se budou konat velby, je to potřeba. Také jsou tady ti, Eh, kteří říkají, že bychom potřebovali summit EU Turecko a netýká se to pouze otázky uprchlíků. Erdogana tady samozřejmě mnozí zmiňovali a já si myslím, že ta situace eh, toho, co on dělá v posledních letech, kdy vlastně eh, ničí to, co i my, kteří vlastně Eh, nemáme žádné eh, náboženské mm, smýšlení nebo směrování, tak eh, to, co jsme si přáli, tak to on tam teď vlastně ničí, otevření dialogu s Kurdy a tak dále. Potom ty útoky na Kurdy, a ty se netýkají pouze PKK, ty se týkají i HDP. Někdo tam hovořil o tom čísle 304 během těch posledních týdnů, byl potom tady ti civilisté, kteří byli během několika dnes, dnů zabiti, to, to je opravdu neslíchané, to množství lidí a teď eh, tady bychom měli přestat říkat třeba i rada, eh, že Erdogan nebo Turecko eh, s námi vedou válku proti IS, protože to tak není. Erdogan to nedělá. Oni si bojují svou válku proti PKK a PKK a proti těm svým smyšleným nepřátelům e, v souvislosti s tedy s Kurdy, proti Kurdům. A e, tedy e, pokud jde o migraci, tak tady souhlasím s těmi, kteří říkají, že potřebujeme více podporovat tábory uprchlíků v takových zemích, jako je samozřejmě Turecko, ale také Jordánsko, Libanon, kde už je, jsou miliony uprchlíků, eh, škrty v rozpočtu eh, pro eh, UNHCR a pro, tyto, pro ty příslušné mise to není dobré, my bychom je měli podporovat. Potom poslední věc, ta se týká migrace. Tady pan Valero říkal již předtím, tak považovat Turecko za bezpečnou eh, zemi pro uprchlíky, i eh, pokud jde o to, jak turecké orgány teď postupují proti PKK, PKK uprchlíkům, tedy pardon, armé eh, Kurdům, to je něco, co by se ne, co by se mělo změnit. To, to rozhodně není eh, bezpečná země původu pro mnohé uprchlíky. Tak to není. Eh, děkuji. Já bych eh, se rád něco zeptal, budu velmi stručný. Vlastně rád bych podpořila všechno to, co řekly kolegyně a kolegové o tom, co potřebujeme, aby přišel mezi nás ministr nebo aby byla nějaká vrcholná schůzka, protože hovoříme o zemi, která je členem NATO a e, která naprosto selhává v tématu, e, které zažíváme, nejenom co se týče Daesh, ale z této neuvěřitelné strašné vlny uprchlíků. E, už taky leco zaznělo o těch převaděčích a také o pašování nafty, pašování ropy. A když Turecko začalo útočit na Kurdy, eh, což je a máme to tedy 1% bombardování ze strany Daesh, ale 99% bombardování ze, strahu, ze strany turecké armády. Ale leteckými útoky se nic nezíská. Teď dám slovo eh, zástupci SVČ na pět minut, prosím. Many thanks. I'll probably go in. Děkuji. Jenom velmi rychle bych se představil, jmenuji se uh, Javier Nino, Eh, jsem eh, v čele eh, té divize pro vztahy s Tureckem a já tady se velmi těším na spolupráci s poslanci Evropského parlamentu, s různými politickými skupinami. Vím, že je tady velký zájem o tuto zemi, je to logické a velmi se těším na spolupráci. Dívám se na Katy ale samozřejmě to platí i pro vás ostatní. Jsem vám k dispozici do budoucnosti. Byly tady tři hlavní věci, eh, které zazněly jednak bezpečnost a nedávné události eh, v, na Blízkém eh, východě, v jeho východě. Já Tady eh, vám asi toho nemohu říci více, než řekl pan velvyslanec eh, přede mnou. Eh, ta situace v Turecku je taková, jaká je a my si samozřejmě myslíme, že Kurdové by měli mít právo hájit se proti těmto útokům, ale samozřejmě v rámci lidských práv a reakce musí být přiměřená a nesmí to překračovat určité míry. Teď je důležité, abychom zajistili stabilitu před volbami v celé zemi samozřejmě, ale zejména na jeho východě a více nemohu toho příliš dodat k tomu, co říkal pan velislanec Haber. Druhá otázka, která tady zazněla z úst všech řečníků, je migrace a já si myslím, že to je otázka, která bude na agendě neustále, pokud jde o Turecko a celý region. Souhlasím s tím, co zaznělo, musíme se více zamýšlet nad tím, jak pomoci Turecku. Kolega z Um, dalšího generálního ředitelství uh, velmi úzce spolupracujeme a on vám toho řekne více o tom, co by mohlo být uh, učiněno. Ty klíčové otázky jsou samozřejmě stejné, co můžeme udělat uh, pro pomoc Turecku, jak můžeme spolupracovat na otázkách migrace, na bezpečnosti je tady mnoho iniciativ, které jsme zvažovali. Chceme se zaměřovat na operační aktivity, ale pokud je o politickou agendu, tak to je samozřejmě na vyšší hierarchii OSVČ eh, paní Mogherini. A tím se dostávám k třetí otázce, jak struktura, eh, strukturovaně ji přistupovat k Turecku, jak dále budovat naše vztahy eh, s Tureckem proces přistoupení je podle našeho názoru nejlepší rámec, jak přispívat ke stabilitě. A teď je otázka, jak ten rámec ještě rozšířit a zaměřit se na celou řadu eh, jiných otázek. Pan Haber tady hovořil o obchodu, energetice, bezpečnosti Tady je celá řada oblastí, kde se shodneme, ale je tady samozřejmě mnoho věcí, kde se neschodneme a partneři by k sobě měli být upřímní a otevření. Evropská unie by se měla více angažovat ve vztazích s Tureckem. Pan Tusk nedávno nevštívil Turecko, budou tady eh, i další návštěvy na vysoké úrovni a je tady celá řada návrhů aby turečtí ministři také cestovali do eh, Bruselu, aby tady byl summit a my eh, toto předáme dál paní vysoké představitelce a potom vám sdělíme možné návrhy, možné další kroky. Děkuji. A generální ředitelství pro rozšíření. Ano, my jsme tady eh, s generálním ředitelstvím Home a všichni tři už se spolupracujeme na otázkách eh, vztahu s Tureckem eh, v minulých měsících. Ono to samozřejmě nezačalo toto léto, již jsme se tím zabývali od té doby, co jsme zahájili vízový dialog a Eh, již předtím. To bylo velmi důležité pro naši práci v posledních šesti letech. Eh, velká část té spolupráce se už realizuje, už to přináší určité eh, výsledky. A jinak souhlasím s tím, že musíme teď změnit rozměr té naší interakce s Tureckem. Evropská unie už se začala o to intenzivněji eh, zabývat eh, minulé jaro, eh, kdy vysoká představitelka hovořila o tom, že musíme zvýšit spolupráci s Tureckem, pokud je o Irák a také pokud jde o otázku převaděčství uprchlíků nebo migrantů. Turecko, na něj musíme nahlížet jako na partnera, nejenom jako na zdroj problémů Eh, je to součást řešení. Turecko eh, tady už eh, spolupracoval na řešení té krize, která tady je. Je to země, která bez, z celého světa přijímá nejvíce uprchlíků a je to asi polovina z uprchlíků, kteří opustili Sýrii. A to bychom měli mít eh, na zřeteli a měli bychom eh, se na to dívat s určitou pokorou a měli bychom uznávat to, co Turecko pro to udělalo. Pokud jde o ty nové fenomény a trendy v imigraci, eh, tak je to tak, že minulou zimu jsme velmi úzce spolupracovali s Tureckem, abychom tady odstranili ten problém těch ghost chips, Eh, těch eh, lodí, eh, které jsou využívány v Jaderském moři. A tam jsme několikrát spolupracovali, měli tam asi 15 akcí, ale potom to bylo zastaveno. A teď neustále dochází k tomu, že sem připlouvají malé lodě a je to fenomén, který s nejlepší vůlí se nám E, nemůže dařit dobře řešit, nebo je to velmi složité. A e, Turecko nám pomohlo tím, že tady zajistili na moři asi 15 tisíc lidí, takže to je velké číslo. A 35 lidí zachránili jen včera. Takže, takže neměli bychom zavírat naše oči e, před tím, co se děje. Možná, že bychom měli změnit náš přístup samozřejmě, Eh, měli bychom si uvědomovat, eh, ale i to, eh, že turecké orgány jsou v tuto chvíli velmi zatíženy tou současnou situací. Ale zároveň bychom si měli říkat, jak zvýšit podporu v otázkách vnitra a jak podpořit kapacitu pro řešení uprchlíků, spolupracovat v této věci. Děkuji. Gracias. Pues cerramos el punto. Děkuji mnohokrát, takže uzavíráme tento bod, ale protože je tak závažný, jistě ho budeme projednávat i na jedné z dalších schůzí. A nyní budeme hovořit o výsledku komunálních voleb v Albánii ze 21. června a 29. června jsme se domluvili, že pozveme zástupce OBSE, ODIHR, odpovědného za, eh, za sledování těchto událostí a proto mezi námi chci přivítat paní Odry Gloverovou, která byla vedoucím volební pozorovatelské mice a velvyslankyni Románu Vlahy Tynujovou, která je vedoucí delegace EU a Kaní Beate Matin Michulovič, která je vedoucím oddělený OBSE a ODIHR. To je naše závěrečná diskuse, protože bezprostředně po volbách jsme se dověděli, že tyto volby byly vedeny řádným způsobem, že e, volební kampaň byla prováděna v klidu a závěrečná zpráva potvrzuje tedy určité nedostatky jako e, nepříklad politizace e, různých institucí, některé právní rozpory a nedostatek řešení sporů, ke kterým došlo po volbách. A toto jsou otázky, kterými se neustále zaobírá albanská vláda. Já bych teď poprosil paní velvyslankyni Romanu Vlahutin, aby nám dala první hodnocení této situace, eventuálně návrhy, jak zlepšit stav věcí. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, for... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste nás mezi sebe pozvali. Beate i já má, jsme velmi rádi, že s vámi eh, můžeme eh, diskutovat o výsledcích posledních eh, albánských eh, voleb. To už byly 12. volby, které byly v Albánii sledovány a monitorovány odírem. 8. září, tedy minulé úterý, jsme zveřejnili zprávu k těmto eh, volbám. My jsme teď byli vyzváni albánskou vládu, aby jsme s nimi diskutovali na konci tohoto měsíce výsledky této zprávy. Je zajímavé, že SPD, a všichni řekli, že jsou ochotni implementovat um, doporučení. Eh, řada těchto doporučení už se ale objevila v jiných eh, povolebních zprávách minulosti a zatím implementovány nebyly. Eh, ty poslední volby probíhaly na základě nové legislativy z roku 2014 Poprvé se tedy volili starostové a e, členové rad v 61 místech či městech. V těchto volbách, které tedy ODIR monitoroval spolu s Radou Evropy, to byly tedy volby do místních úřadů. Tam nám samozřejmě šlo o otázky, jako je dodržení je svobody projevu, svobody shromažďování, také otázky eh, registrování a účast žen a menšin. Závěry eh, v té zprávě říkají, že až na některé nedostatky právní rámec mohl poskytnout základnu pro demokratické, vlá, eh, pro demokratické volby. Nicméně hlavní strana eh, zneužila své eh, pravomoci a nebyla tam politická vůle dostatečně implementovat tento nový zákon. To také hrálo také s politizací eh, různých nástrojů ve volbách, takže to samozřejmě negativně ovlivnilo volby. Došlo tam také k nedostatkům v některých důležitých aspektech volebního procesu, které měly být regulovány dopředu. Nedostatek eh, právní jistoty a také mm, nekonsistentní uplatňování legislativy Eh, vedlo k tomu, že potom eh, ty volby se připravovaly podél některých eh, partajních linií. Další otázka je, jak fungovala centrála pro volby. Rozhodnutí zase padaly politicky a vedlo to k určitým nekonsistentnostem. Některé termíny nebyly dodrženy, jako například jmenování některých eh, komisí na nižší úrovni a registrace kandidátů. Eh, co se tedy týče toho mm, volebního procesu jako celku, tam mělo být poskytnuto lepšího vedení. Také jsme měli celou škálu eh, kandidátů, ze kterých si voliči mohli vybírat, ale nebyly tam konsistentně oplatňovány registrační kritéria pro to, kdo může být kandidátem, kdo může eh, tedy eh, být zvolen a kdo se může, eh, koho může strana stáhnout. Mm, strany také zneužívaly své pravomoci v správě voleb, což podkopalo celý proces mm, Hovořilo se také o tom, že na voliče byl vyvíjen nátlak, to včetně také volebního dne. Všechny hlavní strany se snažily nějak ovlivnit hlasování ve svůj prostech. Takže je opravdu otázka, zda eh, voliči hlasovali svobodně. Hlavní strana využívala například státní zdroje pro svou kampaň pro mm, vydávání různých brožur a podobně. E, navíc tam byla nedostatek transparentnosti ohledně e, financování kampaně a nařízení ohledně tohoto financování. Zdá se, že některé strany využívaly e, jak veřejné fondy, tak také soukromé dary ačkoliv tedy samozřejmě nezávislé strany eh, nebyly, eh, neměly tuto možnost eh, veřejných zdrojů, či přístupu tedy k veřejným zdrojům. A kandidáti ani tedy nebyli, nebylo po nich požadováno ze strany zákona, aby zveřejnili své finanční zdroje také eh, tam byly nedostatky v podávání zpráv eh, o volebním procesu v médiích. Velmi často jsme tam zaznamenali jakousi sebecenzuru, protože média podávala zprávy, eh, řekněme, zejména o určitých stranách a smazávaly se tam trošku rozdíly mezi politickými, řekněme, reklamami a redakčním obsahem. Také tam byly nedostatky v řešení sporů. Takže nebylo zřejmé a jasné, jaký proto byl právní rámec. To, jak řešila například odvolací volební komise se spory, to opravdu nebylo úplně efektivní. A Potom také, co se týče těch, eh, toho počítání, to bylo většinou hodnoceno jako pozitivně, ale většinou tedy to počítání skončilo po právně stanovaném termínu. A to celé vedlo k nedostatku důvěry v integritu eh, konečného výsledku. Takže všechny eh, tyhle ty problémy ehm, vznikly v, protože došlo k nesouladu s požadavky OBSE ohledně eh, tedy eh, dotržení eh, určitých právních předpisů. Ještě jednou se vracím k těm doporučením ze zprávy. Je obrovsky důležité v tuto chvíli vývoje Albánie, že tedy politická vůle implementovat tato doporučení se musí stát realitou. Už dlouho čekáme na některé změny, ke kterým prostě musí dojít. Hovořila jsem e, s vůdci hlavních politických stran a e, na základě těch rozhovorů tedy věřím, že k tomu může dojít, že to můžeme zre- zrealizovat. ODIR také ochotě e, bude napomáhat jakýmkoliv snahám při implementaci těchto doporučení. Nemůže to ale udělat sám, takže je potřeba spolupráce ostatních. Také potřebujeme spolupráci e, úřadů a občanské společnosti a toho bychom možná mohli e, dosáhnout e, díky určitému prohlášení o zásadách, tak jak jsme to udělali třeba v Biškeku nebo v Kijevě a jinde. Mezinárodní společenství by tedy mělo pracovat na tom, aby se zabránilo nějakým duplikacím. E, takováto práce je zásadně důležitá proto, abychom dosáhli těch potřebných změn, pokud má Albánie naplnit svůj potenciál. A my, já věřím, že my všichni, že nám všem jde o to, aby k tomu došlo. Děkuji mnohokrát. A teď dám slovo paní eh, vyslankyni Vlahutinové. Prosím. Eh, Děkuji. Děkuji eh, za to, že jste nás eh, pozvali mezi vás a děkuji vám za to, že máte eh, zájem o volby v Albánii. Já doufám, že tato rozprava nám velmi pomůže v našem společném úsilím vytvořit kapacity pro v Albánii, tak aby to bylo plně v souladu s principy Evropské unie. A zejména děkujeme Lady Glover a komisi za velice profesionální a odhodlanou práci. Pokud jde o hodnocení voleb, tak tady byla pouze jedna mezinárodní pozorovatelská mise a my jsme se všichni snažili maximálně jí na pomoci. Chtěla bych zdůraznit, že plně souhlasíme se zprávou eh, s těmi eh, analýzami a doporučeními, Delegace Evropské unie měla jeden úkol a to eh, tedy eh, in, zapracovat to do kontextu eh, procesu integrace Albány je teď jsme si tady vlastně stanovili laťkou tím kandidátským procesem, procesem tady možného přistoupení a v podstatě se tady řešily tři hlavní věci. Jednak nakupování hlasů a rodinné hlasování. To bylo velmi rozsáhlé. Tady e, se to řešilo na Eh, školách, eh, mezi studenty. Všude jsme se snažili vysvětlovat, že eh, volné hlasování je tedy jejich občanská svoboda a že za to musí navzdory tlaku bojovat. dále je tady dekriminalizace politiků v Albánii, to je velmi důležité a bohužel je to velmi rozšířený jev, není to poprvé a já doufám, že tento podzim konečně přijmeme bude přijata legislativa, která bude jasně eh, stanovovat, kdo může vést eh, tedy volební kampaň a eh, další věc, kterou jsme tady se snažili v té kampani nebo v jedné kampani zdůrazněvat, to je občanství, občanská práva. Tady jsme spolupracovali s občanskými společnostmi a snažili jsme se Eh, zvyšovat povědomí nebo apelovat na občany, aby se tady věnovali za volební eh, kampani. Chtěl bych poděkovat všem kolegům eh, v terénu a také těm členským státům, které tam byly aktivní společně s delegací Evropské unie. V den voleb jsme byli všichni přítomní delegace, navštívila 82 Eh, volebních míst a já si myslím, že to nejdůležitější je to, co nás čeká a to je eh, provádění 22 doporučení. Já jsem velice potěšena, eh, že je tady veřejný závazek zástupců většiny i opozice. Myslím si, že práce na to musí začít okamžitě, musíme spojit naše úsilí. Máme tady mnoho otázek dlouhodobých, to je, eh, to jsou politická kritéria, už se připravujeme na volby v roce 2017. Ehm, na co bychom se měli soustředit, to je depolitizace tohoto procesu pokud eh, si přečtete zprávu, tak uvidíte, že každý eh, prvek celého toho procesu je velice politický, pokud jde o centrální eh, volební komisi a všechny další články řetězce je to politické, my si myslíme, že je tady velký prostor pro vylepšení situace, měl by tady být prostor pro občany, kteří nepřísluší k žádné straně. Druhá věc, to je dekriminalizace politiků, potom e, financování stran. Tady zatím ještě nemáme e, závěrečné nebo definitivní zprávy o tom, jakým způsobem jsou strany financovány a e, dále potřebujeme mnohem větší úsilí, pokud jde o vylepšení eh, pozice občanů, pokud jde o aktivní eh, účast na volbách nebo pozorování těch, těch voleb, sledování celého procesu. Děkuji mnohokrát. Nejprve dám slovo stálemu zpravodaji k záležitostem Albánie, panu Fleckersteinovi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat eh, za tuto zprávu, která jednoznačně ukazuje na poměrně přímý obrázek, lépe řečeno na obrázky, no, protože tam, jsou, eh, tam je jich více. Eh, vaše zpráva je podle mého názoru relativně pozitivní, ale to e, nás nemůže přesvědčil o tom, že by tam nebylo, nedocházelo k žádným incidentům. Vy jste několik záležitostí jmenovala, ehm, snaha o kupování hlasů, neferové chování volební komise, ehm, dubiozní financování stran, a kampaně, ale pustit se do všech těchto záležitostí je dobré už jste na tom ale mohli pracovat dříve a to je tedy negativní část té zprávy. Protože se nestalo dost z toho, co už bylo částečně sepsáno, nebylo to prostě uskutečňováno. Proto se domnívám, že bychom měli bedlivě hledět na to, aby albánský parlament a albánská vláda se pustili do těchto témat a pak byla uskutečňována opatření, jako například reforma justice, dekriminalizace protože e, jsem přesvědčen, že pak, když nebudou vyřešeny tyto problémy v Albánii, tak se k tomu nakupí ještě další a budou daleko obtížnější reformy a jejich provádění. Mám tady dvě otázky na paní velvyslankyni z Evropské unie. A to je otázka vybavení zastoupení Evropské unie. Eh, my chceme pomoci těm, kteří jsou přímo na místě konkrétními věcmi a zejména v takovém důležitém bodě, jako je reforma justici, by se mělo spolupracovat mezi jednotlivými velvyslanectvími a proto bylo důležité, aby i vy jste měla dostatek personálu, abyste tam mohli pracovat a mě zajímá, jak to probíhá. Zda jste spokojena v tomto ohledu. Druhá otázka, opět na paní e, velvyslankyni. E, Ehm, v reakcích na vaši zprávu slyšíme vlastně dva hlasy. Ten jeden hlas, to jsou ti vládnoucí, eh, kteří říkají, no dobře, to, co neproběhlo dobře, to dáme do pořádku, ale z povahy věci se dívají spíš na ty pozitivní věci. A pak je tady opozice, která to dá, chce, chce dát do pořádku, ale nejradši by to udělala, takže vymění vládu, vystřídá tedy vládu. A ty příklady, které jste uvedli, eh, by, to by mě zajímalo, zda to se vyskytuje jenom na jedné nebo na druhé straně, nebo zda je to obecný albánský problém. Děkuji mnohokrát a dám slovo panu Kukanovi, který je stínovým zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás eh, mezi námi. Děkuji všem hostům a děkuji za eh, jejich úvodní vystoupení a děkuji za jejich práci spojenou s pozorovatelskou misí eh, v Albánii. Volby byly vždy kritickým okamžikem v albánské politice. Byla zde tendence hodnotit albánské volby jako obecně pozitivní, pokud eh, se něco opravdu, opravdu nepokazí. Ale to není správné. Albánsko je kandidátskou zemí a musí plnit příslušné standardy. Tady e, byla celá řada výzev, byly zmíněny, já je nebudu opakovat a když k tomu všemu přihlédneme, tak tady byly některé pozitivní prvky během voleb, tak jak to zmínila předsedkyně pozorovatelské mise. Zejména musíme eh, poblahopřát Albáncům eh, k občanskému přístupu. Eh, bylo tady Eh, byla tady velká eh, účast na volbách a potom také ten eh, proces hlasování byl dobrý a potom také předvolební kampaň obecně byla pozitivní. Ovšem, ta závěrečná zpráva ukazuje, že bychom se měli znepokojovat velkými nesrovnalostmi jsou tady některé technické výzvy, během voleb a také politické výzvy a rozhodnutí. Eh, v rámci té eh, zprávy tam byly všechny tyto věci. Měli jsme tady eh, centrální volební komisi, pokud jde tedy o některé ty termíny, které nebyly dodrženy a další věci, potom nedobré provádění příslušného zákona, to je také velice znepokojivé. Na druhé straně Politické výzvy byly opravdu nesčetné, politizace e, státních institucí, což podkopává e, řízení volebního procesu, využívání státních zdrojů na účely kampaní, potom e, ta tvrzení o koupování hlasů, financování stran, všechny tyto věci bychom mohli podložit četnými příklady. Jsou to velmi závažné problémy, a tady by za to měla být nesena politická zodpovědnost. Všechny tyto záležitosti jsou dobře popsány ve zprávě a já z toho mám dojem, že poslední, poslední eh, volby v Albánii nemohou být eh, popsány jako spravedlivé a volné. Zajímalo by mě, co k tomu řeknete. Já osobně jsem velmi znepokojen ještě další eh, vážnou otázkou a to je dekriminalizace politické scény v Albánii. Víme, že toto byl dlouhodobý problém a jeden jeden z hlavních důvodů eh, té politické krize, eh, která proběhla. A eh, to mm, se tedy ukázalo i během těchto voleb. Evropský parlament očekával, že toto bude velmi rychle vyřešeno a efektivně vyřešeno, a to ještě před volbami. Ovšem, Tyto volby byly příležitostí pro politické strany, aby eh, řešili otázku dekriminalizace, dekriminalizace. Ovšem přesto ta reakce byla velmi slabá, nedošlo k žádnému pokroku v této věci eh, v posledních devíti měsících a denodenně slýcháme o eh, případech, které mají kriminální podtext a já si myslím, že toto je jeden z velkých problémů. Jsou tady mnohá doporučení ze strany eh, OSCE a já si myslím, že by měly být plně eh, implementovány. Vy jste uvedli, eh, že jste slyšeli z úst všech politických stran slova, že jsou ochotni toto zrealizovat. Je dobré, že je tady politická vůle, ale já bych raději vyčkal, než to eh, bude skutečnou realitou. Politická vůle je sice pěkná věc, ale musíme čekat na skutečné výsledky. Budu doufat, že k tomu dojde. Chtěl bych položit eh, otázku eh, šéfce pozorovatelské mise tady podle vašeho hodnocení jsou tady některé věci, které by měly být vylepšeny, měl by být vylepšen volební rámec, co by tam mělo být vylepšeno a kde e, vlastně Albanie selhává e, ve volebních e, postupech. A chtěl bych se zeptat paní Vahutin, jak je to s dekriminalizací, vy jste to zmínila a Zajímalo by mě, eh, jak to vnímáte eh, na základě vašeho působení v Tyraně. Myslíte si, eh, že to bude odstraněno brzy, že to bude vylepšeno brzy? Co si o tom myslíte? Děkuji. Děkuji vám, pane Kukane, a teď má slovo pan kolega Kiči. Děkuji, pane před. Děkuji. Já vám děkuji za to, že jste poskytl, poskytli objektivní pohled na situaci v Algánii. Protože eh, tyto volby byly eh, důležité také z pohledu na eh, budoucí vyjednávání o vstupu do EU. Většina pozorovatelů ukázala, že je potřeba lépe dodržovat právní rámec, že je potřeba, aby ústřední volební úřad pracoval lépe a nezávislej. Má otázka se vztahuje opět na ten právní rámec. Jaká opetření by měla vláda implementovat proto, aby zlepšila tento právní rámec? Děkuji. Senor Soltes. Pan Soltes. Sám jsem se udeležil eh, obízka delegace Evropského parlamenta v... Děkuji. Pane předsedo, já jsem byl členem delegace Evropského parlamentu v Albánii. To bylo začátkem tohoto roku, vlastně šest měsíců před volbami. A viděli jsme, že tady docházelo k velikým konfrontacím mezi opozicí a vládou. byl vyvíjen veliký tlak, bylo to sotva a přijatelné, docházelo k vyhrožování a docházelo i k násilí. Mám jenom krátkou otázku. Tato polarizace v albánském politickém životě eh, bude mít ještě dlouhodobé důsledky na státní politiku. A já bych rád věděl, co si myslíte o tom, jak dlouho bude trvat, eh, než se tato situace zlepší a jakým způsobem může eh, pomoci Evropský parlament k tomu, aby byla uskutečněna reforma justice a aby se stabilizovala situace. Co bychom proto měli udělat my až do příštích voleb? aby příští volby probíhaly demokratičtě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a jelikož už to nejsou žádné další otázky, dám hned slovo našim dvěma pozvaným dámám. Nejprve paní Glous, prosím. Thank you. Thank you very much and thank you for your interest. Děkuji mnohokrát za váš zájem, za vaše otázky. která jsou hlavní eh, témata, kterým se musíme věnovat. Asi jsme zmínili už všechny, ale jak už jsem říkala, ta nejdůležitější věc, na kterou nesmíme zapomínat, je otázka, jak um, dosáhnout uh, odpolitizování všech těch důležitých uh, orgánů, které uh, jsou v, um, uh, činné v uh, té předvolební kampani. To platí třeba pro média, platí to také do určité míry i pro soudy a vůbec to nebude jednoduché, ale určitě je to možné. E, mezinárodní společenství určitě nabídne svou pomoc. Nyní je tedy na úřadech, na občanské společnosti, na stranách v Albánii, aby se zapříčnili o to, abychom dosáhli těchto změn. Já věřím, že celá řada orgánů i na evropské úrovni jim ráda pomůže. Já vím, že tento úkol vůbec není jednoduchý, ale já si opravdu myslím, že je obrovsky důležitý. Je to jedna věc, která se neustále vrací při každých albánských volbách. A pokud chceme, aby se ty volby opravdu zlepšily tak, jak mají, tak musíme všichni něco udělat. Nestačí o tom hovořit, něco musíme udělat. A to co nejdříve. Děkuji, prosím, paní kde má slovo. Uh, eh, děkuji. Já se pokusím skombinovat odpověď na všechny tři otázky. Takže co se týče naší kapacity jako mezinárodních zástupců na místě, jak můžeme pomoci, my se spojíme s OBSE, máme už, už proběhla eh, předběžná zasedání. Eh, hned teď v září chceme začít s přípravou voleb roku 2017. Slyšela jsem také, že bude ustanovena eh, ad hoc parlamentní, eh, že bude ustanoven ad hoc parlamentní výbor, který se tomu bude věnovat. Eh, co se týče schopnosti politických stran něco udělat, to je prostě otázka politické vůle, politické vůle buď něco udělat chtějí, nebo nikoli. My musíme pomoci zejména občanské společnosti. Musíme investovat mnohem více do toho, abychom pomohli organizacím občanské společnosti v jejich práci. Musíme se snažit eh, lidem co nejlépe vysvětlit, co to jsou svobodné volby. Také to, že hlasovat je základním právem občana. Já jsem takhle často diskutovala na univerzitách a a tam jsem často tedy říkala, že eh, prostě někdo eh, musí eh, koupit ten hlas, ale někdo je také musí prodávat. Takže jsem těm studentům říkala, prosím vás, neprodávejte své hlasy, takhle nemůže fungovat demokracie. A my se musíme snažit um, vysvětlit lidem, jaká jsou jejich práva, ale také jaké jsou jejich povinnosti. Co se týče dekriminalizace, to je taky důležitá věc, o které se hodně hovoří. Kolegové v Tyraně mi říkají, že teď poprvé se nám podařilo dostat tohleto téma do veřejné diskuse. Já doufám, že dosáhneme brzy nějakých eh, výsledků. Jednak eh, prostřednictvím legislativy, která jasně popíše, kdo může kandidovat ve volbách a kdo nikoli. A Další důležitá věc, to je otáz, odpověď na třetí otázku. Říkám, že není, nestačí eh, někoho jaksi eh, osočit z něčeho, eh, nebo se tomu osočení naopak bránit. Je potřeba mít efektivní orgány, efektivní volební proces. Nemůžeme jenom tak někoho osočovat, aniž bychom mohli dokázat zda to je pravda či nikoli. E, takže tímto směrem ten zaměřujeme své úsilí. To se právě vztahuje i na justiční reformu, částečně také na sepisování nové, nových zákonů. E, vysvětlujeme také lidem ale, že e, zákony nestačí, i kdyby byly dokonalé, protože potřebujeme implementaci, provádění v praxi. Děkuji. Prosím, tady ještě jen přihláška o slovo. Eh, chtěla bych odpovědět na ty další otázky. Někdo se ptal, jestli by volby mohly být popsány jako svobodné a spravedlivé. To není popis, který používáme když hovoříme o volbách, protože eh, volby jsou mnohem eh, komplexnější, eh, než by odpověď na otázku svobodné a spravedlivé značila. To v podstatě nemá smysl. Takže my místo toho se snažíme hodnotit volby v rámci výboru OS OBSE a jiných mezinárodních volebních výborů a to jsme udělali i v této zprávě. A my jsme tam uvedli, že i když tam byly určité změny v provádění, které byly doporučeny v minulosti, tak tam byla celá, a byla tam celá, tak tam byla celá řada doporučení, která nebyla zohledněna. A to jsou věci, které nás eh, zejména znepokojily. Už jsem hovořila o depolitizaci a souhlasím s panem velvyslancem, že soudní reforma je nesmírně důležitá, aby občané měli důvěru v systém, tak si musí být jistí, že se mohou obrátit na soud a že, dostanou, eh, že se jim dostane nestraného rozřešení eh, té otázky a bude uplatněno právo a zákon. Eh, něco už v tomto směru bylo uděláno v Albánii, ale je potřeba pokračovat provádět eh, zákony je velmi důležité. Eh, veřejný prokurátor tam eh, v minulosti třeba některé věci šetřil, šetřil ale nakonec bez výsledku. A Dalším aspektem je aspekt médií. Občané potřebují nezávislá média, tak aby mohli neskresleným způsobem dostávat informace o tom, co se děje v jejich zemi. A e, v Albánii, jak jsem řekla, je velká autocenzura, protože e, se tady všichni obávají, ehm, mají strach, protože jsou napojeni na jednu či ostatnou, eh, na, na druhou stranu. A eh, politické strany samozřejmě nahlíží na volby eh, svým vlastním ehm, filtrem a proto někteří se o těch volbách vyjadřují, jakože byly dobré a jiní, jakože byly špatné. My jsme byli ovšem potěšeni, že některá z předchozích doporučení byla eh, zohledněna, i když jiné nás zase eh, znepokojily. Je velice důležité, eh, že tato reforma, ty reformy musí začít co nejdříve, protože volby v roce 2017 jsou v podstatě již velmi eh, brzy za dveřmi a je potřeba, aby nová legislativa fungovala alespoň rok předtím, než dojde k volbám, tak aby občané se seznámili s tím, jaká jsou tam ustanovení, jakým způsobem na to reagovat. Jak dlouho to bude trvat, než se situace napraví, eh, to je eh, těžké. Bude to trvat, než se zemětí politická situace v Albánii, dojde k té depolitizaci a tak dále, ale pokud s dobrou vůlí všichni budou k tomu směřovat, tak by to mělo být dosaženo. Jsou tady změny, které mohou být dosaženy krátkodobě a ty všechny mohou vést k depolitizaci politické scény v Albánii. Eh, OSCE, Evropská unie eh, a mnohé jiné orgány a sama občanská společnost budou velmi potěšeni, když budou moci na pomoci eh, svou zkušeností a znalostmi k vyřešení těch problémů, které tam v tuto chvíli panují. Děkuji. Já sám. Děkuji mnohokrát našim pozvaným hostům, jak za jejich práci přímo na místě, tak za informace, které nám dali. To bylo poslední téma dnešního dne, takže přerušujeme naši schůze a sejdeme se zítra v 9 a děkujeme tlumočníkům. Thank you.